začneme. Eh, není nás tady mnoho, ale ono je to obvykle složité se sem dostat v pondělí. Eh, někteří z nás stále jsou na cestě, ale začneme tedy přijetím pořadu jednání. Eh, je tady jedna změna Eh, je tady, eh, co se týče bodu 14, eh, Evropský sociální fond plus a Námořní fond a finanční pravidla, tak dále. Tento bod bude odložen až na schůzi 27.11. Nicméně přejdeme k bodu 2 na pořadu jednání, to je oznámení, máme tlumočení 16 jazyků, francouzštinu, němčinu, italštinu, nizozemštinu, angličtinu, dánštinu, řečtinu, španělštinu, portugalštinu, češtinu, estonštinu, maďarštinu, polštinu, slovenštinu a rumunštinu. Also have a visitors group here, I believe, or... E, máme tady také skupinu návštěvníků, pokud tady ještě není, tak přijde. Je to skupina mladých z sedmi evropských zemí v rámci projektu Erasmus+ zaměřeného na eh, zaměstnání a sociální záležitosti. Vítá vás a možná se připojí několik dalších. Uh, uh, ne, nepřijím. Zítra tady přijdou. A paní Evelyn Gebhardt také bude mít skupinu návštěvníků 20. listopadu odpoledne. Bod 3. E, zpráva o e, probíhajícím institucionálním jednáním, trialog, e, který proběhl 6. listopadu a čtvrtý trialog proběhne dnes večer. Bod 3 můžete schválit zápis ze schůze 9. října 2018. Prosím, pardon, pan Martin, Paní předsedkyně, prosím vás, vy jste začala tím, že jste řekla, že e, bylo obtížné tedy se sem e, často dostat do e, v pondělí. Je to obtížné, když ne, ne, ne jsou, nedrž, jsou dodržována pravidla, když jsou rušeny schůze v Bruselu. Nevíme pak, proč se musíme scházet ve Štrasburku jako výbor. Hmm, Komise podle základních smluv je v Bruselu, plenárka je ve Štrasburku, výbory jsou v Bruselu. Proč se tedy takto plete ta práce, která se dělá ve Štrasburku a která se dělá v Bruselu? Mně se zdá, že nemůžete obvinovat poslance, kteří, jsou, kteří nejsou nepřítomni v Bruselu a ve Štrasburku. Prosím nás, eh, vy jste řekla, vy eh, jste probrala pod 1, 2, 3. Co se týče schválení zápisu, tak jste ne, nevyzvala k hlasování. Mně připadá, že toto je velice zvláštní způsob, jak předsedat výboru. Eh, když je některý je někdy v Bruselu, někdy ve Štrasburku, někdy je rušena v Bruselu, někdy ve Štrasburku je svolána šest dnů předem. To musíme skutečně postupovat seriózněji, paní předsedkyně, protože naši eh, voliči sledují naši práci a sledují práci našeho schromáždění. Takže vám děkuji za eh, za pozornost, než přejdete tedy k bodu čtyři našeho pořadu jednání. Děkuji, pane Martáne, já to beru na vědomí, eh, co jste řekl a přejdeme k bodu čtyři, zřizování eh, Evropského sboru Solidarity. Náš eh, kolega, pan Munefajte, nedorazil včas do Bruselu mm, k jednání o pozměňovacích návrzích a požádal mě, abych řekla několik slov jeho jménem, což udělám. Většina těch předložených návrhů pozměňovacích na, ke stanovisku paní Klůne eh, představuje zlepšení mm, návrhu komise a i tady vůle eh, vytvářet jasný program eh, pro leta, programové období 21 až 27, to je jasné. A skupina SND plně podporuje cíl eh, zajištění ambiciozního, dobře navrženého nástroje na příští MFF. Evropský sbor Solidarity se musí stát úspěchem, nikoli co se týče eh, schopnosti přilákat mladé účastníky a nabízet jim kvalitní příležitosti ke vzdělávání, ale, a co ještě důležitější, je jejich schopnost um, eh, poskytnout pomoc těm, kteří to potřebují. Je to kvalitně navrhnuté nařízení, které se skutečně může stát účinným nástrojem solidarity ve všech členských zemích i mimo. Pan Brandis eh, věří, že Eh, tento, eh, že jeho názory budou předány dále kolegům ve výboru pro kulturu a že potvrz, tak to vlastně potvrzujeme takzvaně zaměstnanecký pilíř tím, že posilujeme některé pozitivní efekty, které byly dojednány s radou, je nutné pracovat na jasnějších definicích eh, školení a zaměstnávání, eh, při eh, respektování podmínek zaměstnanosti a aplikovatelných kolektivních dohod, včetně adekvátních odměny. Vedle toho, abychom jasněji oddělili dobrovolnické a pracovní aktivity, je nutné eh, vlastně mm, oddělovat to označení kvality pro dva různé účely. Toto umožní účast organizací podle principů a požadavku programu. Obecněji je potřeba aby sbor Solidarity byl co nejinkluzivnější. V prvním případě eh, by participující organizace měly být jádrem jeho fungování a naším cílem by mělo být vytvoření programu, eh, který, se kterým se mladí lidé stotožní po tedy Erasmu+, plus, Abych eh, zmínila tady ten nejevidentnější příklad. Několik pozměňovacích návrhů jde tímto směrem a jako SND doufáme, že zpravodaj je um, začlení do um, závěrů. Ještě jednou chci poděkovat za zpravodaj za práci a omlouvá se za neúčast a těší se na jednání s paní Klune a stínovými zpravodaji na příští schůzi stínových zpravodajů ve středu večer. Ano. Okay. Uh, now I've also got a manuscript representing Teď tady mám písemně stanovisko zpravodaje. E, jako reakce na to, co jsem právě přečetla za pana Bonifej, který je jeden ze stínových zpravodajů. Já jsem to dostala až teď. A takže nyní budu fungovat jako paní Klune. Omlouvám se, že nejsem na dnešní schůzi výboru z důvodu jiných závazků a děkuji kolegům za konstruktivní pozměňovací návrhy. K prvnímu mm, bodu mnoho pozměňovacích návrhů chce změnit postoj k školení a pracovních místům a eh, zajistit větší jistotu v tom, jak je toto řešeno v tom nařízení. Vítám, že kolegové sdílejí názor, že eh, tyto školení nemohou nahradit pracovní místa. Ehm, a eh, které mohou přinést, v tom, co mohou přinést mladým lidem a komunitám v celé Evropě jsem ráda, že zaměření pozměňovacích návrhů zůstává na angažovanosti komunit a zlepšování příležitostí pro mladé, aby vyjádřili svoji solidaritu. Pokud toto povede k rozvoji eh, znalostí a dovedností užitečných na trhu práce, pak to je, myslím, pozitivní. Nicméně nemělo by to nikdy vést k náhražkám eh, za mm, pracovní místa. Cílem této iniciativy by mělo být dám mladým příležitost, eh, aby pracovali v mm, komunitách a přispívali způsobem, který bude prospěšný pro města a regiony a přitom se naučili i nové eh, dovednosti. Pozměňovací návrhy Eh, se zmiňují eh, nebo zmiňují participující organizace a to, jak mají přistupovat tedy k programu Sboru Solidarity, proč jsou tady některé tedy otevřené otázky, které souvisí s články 11 a 12. Mnoho těchto pozměňovacích návrhů se týká větší jasnosti definice programových aktivit, které jsou relevantní pro výbor zaměstnanost ehm, stanovisko výboru je tak jasnější v celém textu. Zbor Sol, Evropský zbor Solidarity je inici, dobrá iniciativa pro mladé evropské občany a já se těším na konstruktivní spolupráci s kolegy na nadcházející schůzi zpravodajů. Hmm. To byl tedy úvod za zpravodaje, kteří tady nemohli být. A také jsem již přečetla stanoviska stínových zpravodajů. Je tady ještě někdo další, nějaký další stínový zpravodaj, který k tomu chce něco říci? Dám slovo paní Žitňanské. Prosím. Děkujem velmi pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem si prošla pozměňovací návrhy od kolegů a mohu skonstatovat, že, jak jste již řekla, mnohé přispívají k lepšení textu a snaží se možná drobnými vylepšeními přispět k tomu, aby tenhle text byl lepší. V duchu těchto drobných vylepšení eh, jsme se snažili i my přispět našimi návrhy. Já jsem se zaměřila zejména na oblast bezpečnosti a ochrany účastníků, zejména pokud jde o osoby eh, zranitelné a děti. Je důležité, abychom se v takovém programu, eh, jakým jsou sbory Solidarity, vyhli opakovaným chybám z minulosti jsem přesvědčená, že vůbec nesmíme eh, podporovat pomoc zařízením, které jsou v rozporu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv nebo s politikou Evropské unie, jako je například náš evropský eh, závazek ukončit umístěvání dětí do ústavní péče a také, abychom nevyužívali eh, evropské strukturální investiční fondy na udržování takovýchto fondů pro dlouhodobou ústavní péči. Také eh, jsem proto, abychom se zaměřovali na solidární aktivity eh, pro děti, aby účastníci těchto eh, programů měli ukončenou odbornou přípravu a také prověření v oblasti ochrany dětí. Budu ráda, pokud se pro tyto myšlenky najde širší podpora mezi kolegy a už teď se těším na další spolupráci. Děkuji. Thank you. I'll give the floor to Mr. Eh, Selimovic. Děkuji teď pan uh, který zastupuje ALDE. Děkuji vám, paní předsedající. A děkuji uh, zpravodajce za odvedenou práci. My bychom v té zprávě chtěli výslovně vidět zmíněno několik věcí a podáme k tomu posměvací návrhy. Obecně řečeno, Evropský dobrovolnický sbor je program, který ALDE velice podporuje. Je ale třeba změnit několik věcí. Za prvé, eh, školení v oblasti pracovních míst a solidarity musí přinášet jasnou evropskou přidanou hodnotu a musí také eh, řešit eh, nebo nenaplněné ehm, základní sociální potřeby v těch klíčových komunitách. O tom jde v dobrovolnickém sboru. A za druhé, ta zpráva by měla řešit nebo by měla být otevřená zranitelným skupinám. To jsou mladí lidé, kteří eh, mají menší možnost eh, účastnit se aktivit souvisejících s solidaritou, včetně eh, lidí s postižením migrantů, lidem odlučeným na venkově a tak dále. Díky tomu se do programu zapojení širší skupina lidí. Také bychom měli eh, zde odlišně od eh, tedy označovat eh, dobrovolnickou práci a, a, a v stáže, tak aby bylo jasné, do čeho mohou přispívat podniky. Důležité je, aby samozřejmě tohle celé bylo i flexibilní. Nicméně, eh, pokud jde o eh, tu, eh, ten, tu zaměstnaneckou složku, tak je důležité, aby všechno tohle bylo vždycky placené a na základě písemné dohody, to je pro nás nesmírně důležité. Vidíme, jak se liší stáž, dobrovolnická aktivita a od práce, ale každopádně taková stáž musí být placená a musí být založená na písemné dohodě. Také bychom byli rádi, eh, aby tady eh, se definovala práce v oblasti solidarity eh, na dobu alespoň od 3 do 12 měsíců, včetně povinnosti povinné dohody a také závěrem bychom, tomu se ještě vrátíme, přijdeme s pozměňovacím návrhem s pozměňovacími návrhy k tomu, o čem jsem hovořil a těšíme se na spolupráci s dalšími frakcemi v této věci. Děkuji. Děkuji vám. A teď dám slovo paní Boylan, která eh, zastupuje GoNGL. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, jenom eh, v souvislosti s panem Martinem, co říkal, kdybychom tady měli jednotné sídlo, tak by tady byl menší zmatek ohledně toho, co se děje v Bruselu ve Štrasburku. Ale teď ke dobrovolnickému sboru. Já jsem ráda, že eh, ta řada z věcí, které jsme eh, probírali eh, na prvním výměně názoru, se odrazila i v pozměňovacích návrzích, že se to týká i v lidí zranitelných cest do v riskových oblastí a tak dále. Podporujeme pozměňovací návrhy, které se týkají práce a, a odborného vzdělávání. Důležité je, aby to neza, nenahrazovalo ty e, stávající e, v programy v této oblasti, aby se tím mladí lidé nestali akorát zdrojem levné práce. Jde o to tedy, aby všechno tohle bylo placené, to podporují ty pozměňovací návrhy a, a, a tohle mají nabízet ty e, hostitelské nebo zaměstnavatelské organizace. A, Eh, i nadále mám výhrady eh, vůči eh, zahrnutí toho ziskového sektoru v tom, té zaměstnanecké části. Je také důležité, aby tam byla i jasná definice dobrovolnictví a zajistilo se, aby mladí lidé měli Mm, k přístup ke kvalitním eh, možnostem v oblasti dobrovolnictví a aby se tím nenahrazovala a placená práce. Nemusí to být nesmyslná eh, eh, práce, nebo nesmí to být nesmyslná práce a musí jim to nabízet nějaké pracovní příležitosti a také podpora a k další, k následné práce, to je důležité velice proto, aby se ti lidé dostali na, na trh práce a proto je důležité, aby i jakékoliv dovednosti nebo kvalifikace během eh, tohoto byly řádně ověřeny a uznány. Hm. Já také vítám eh, návrh, eh, že to má být na základě písemné dobrovolnické dohody, na základě předem daných pravidel. Také by bylo dobré, aby dobrovolnický sbor nenahrazoval stávající dobrovolnické programy, programy, které už existují, jako je Erasmus+, by měly být posíleny a, a prohloubeny a ne eh, nahrazeny. A pořád mám eh, obavy ohledně financování tohoto programu, eh, které má čerpat z jiných nebo odebírat jiným programům a těším se na spolupráci s pravodajem, s pravodajkou. Děkuji vám. Jean Lamberts která má zastupovat zelené, a tady není, nahradí někdo ne. Takže pan Martin, máte slovo. Merci, madame le président. Alors, ce qui est désolant, parce... Děkuji. Na začátku eh, jste promluvila za eh, zpravodaje, pak za stínového zpravodaje. Eh, je to škoda, kdybyste kdybych já předal text, tak jsem si nejsem jistá, zda byste ho přečetla. Um, Nicméně chci připomenout, že zakládající smlouva Evropské unie určuje sídlo ve Štrasburku. A Brusel jenom jakýsi přívažek. Štrasburg je hlavní město Evropské unie. To můžete spochybňovat po každé, ale um, tak je to v zakládající smlouvě. Evropská unie má zvyk, že mm, se organizují referenda, pokud jsou negativní, tak se vůle, tak je eh, vůle lidu obejita. Tento sbor Solidarity. Zástupce Alde, eh, odešel. To je škoda. Připomenu, že se jedná pro naše mladé přidanou hodnotu. A že je to skutečná podpora a služba naši, pro naše populace. A pak je vidět, že někteří spochybňují část této přidané hodnoty a reálné služby. Mm, podle nás se jedná o další prostředek, jak zvyšovat mobilitu. Mobilitu mezi členskými státy a národy způsobem, jakým co budou základy národů, který tvoří tuto unii, budou stále více rozmělnovány. Ale, ale co je závažnější, to právě eh, kritizoval zástupce GUE, že eh, to budou mm, platná zaměstnání a nízké platy. Podívejme se na cíl. Tento Evropský sbor Solidarity je pro mladé od 18 do 30 let. 30 let, prosím. Do jaké chvíle je člověk mladý? Do 30, 35, 45? Um, člověk je mladý od 18 do 25 let. To je skrytá nezaměstnanost. Ehm, o, ano, Erasmus plus otevřený všem, ale ne vykořišťovat eh, lidi eh, bez zaměstnání a bez platů do 30 let. To je neakceptovatelné. Se navrhla um, maximální trvání jeden rok. V každém případě um, příspěvek komise bude jenom na jeden rok. Takže to nebudou tedy stálá zaměstnání, ale nějaká podporovaná zaměstnání. A hrozí, že ten sbor Solidarity se mm, změní na nástroj, jak skrývat počty nezaměstnaných v Evropě. E, takže lidé dostanou tedy chlépa hry, aby se nebouřili. Vzhledem taky k tomu, co se všechno děje ve Francii tento týden. Solidarita. Mm, to, je, to znamená pomáhání bližším v, eh, v jádru své komunity. Jinak eh, je to humanitární tur, turismus. A to přesně děláte. Že student eh, zaplatí mm, velkou částku peněz ze nějaké cesty do zahraničí s nejistým výsledkem. Jsou to nevládní organizace, které často zneužívají eh, ženy i děti. A to za rozpočet 1,26 miliard euro. Slyšíte lidi, jak, slyšíte lidi, jak reptají? Uvědomte si to a okamžitě opusťte tuto politiku, tuto propagandu směřované na mladé. Děkuji vám. Thank you. Děkuji paní Lambert za zelené. Dorazila jste později, ale máte nyní prostor. Děkuji. Omlouvám se za pozdní příchod. Řada z nás si uvědomuje význam přeshraniční spolupráce. Lidé tím získají lepší pochopení eh, problémů v zahraničí a myslím si, že to je aktuální fakt v současném světě kde se stále více rozšiřuje fundamentalismus, nacionalismus a tak dále, tak je tady ta spolupráce vysoce doložitá. Pokud je o návě předložené pozměňovací návrhy eh, k této zprávě, se točí právě kolem eh, toho akcentovat dobrovolný charakter celé záležitosti. Je to velice významné jsme rádi za ta doplnění týkající se pojistek. Je to víceméně v souladu s prací, kterou odvádíme jinde v tomto parlamentu. Měla by se tady jednat o program, který bude přinášet přidanou hodnotu za předpokladu, že zachováme rozpočet, který proto to byl vyčleněn a ne, že budeme čerpat prostředky jinde. Proto se těšíme na další spolupráci s paní Spravdajkou a e, budeme se snažit, aby tento program nabídl mladým lidem další příležitosti, těm mladým lidem, které nedisponují vlastními prostředky, aby se mohli účastnit této výměny um, zkušeností v tom přeshraničním režimu, e, což je důležité pro lidi z nejrůznějších sociálních vrstev. Děkuji. Máme zde zástupce DGEAC, pana France. Chcete se prosím vyjádřit tomu, co právě zaznělo? Děkuji velice za slovo. Dovolte, abych poděkoval všem eh, členům výboru pro zaměstnanost za zajímavé pozměňovací návrhy a komentáře. A já bych nabídl několik objasnění týkajících se tohoto návrhu, proč vypadá tak, jak vypadá. Asi si vzpomínáte, že jsme společně pracovali na současné podobě Evropského sboru Solidarity pro stávající eh, finanční období. To nařízení bylo zveřejněno počátkem října v úředním věstníku. A toto znamená, že veškeré eh, aktivity dobrovolné služby byly eh, převedeny z Erasmu Plus do ehm, toho programu Sboru Solidarity a tak toto zůstane i v budoucnosti. To znamená, že v rámci programu Erasmus Plus nenajdeme žádné dobrovolné aktivity, které by tvořily součást eh, toho Evropského sboru Solidarity, respektive toho, toho návrhu na Evropský sbor Solidarity. Východiskem pro naše práci byl kompromis dosažený mezi Evropským parlamentem a radou. Kompromis týkající se různých hledisek tohoto Evropského sboru Solidarity. A všechno, co se nám podařilo do návrhu zakomponovat, zde najdeme. Ovšem, vzhledem k tomu, že té dohody bylo dosaženo pod zveřejnění návrhu, je zde určitě prostor pro zlepšení a Děkujeme za vaši snahu tohoto zlepšení dosáhnout prostřednictvím vámi navřených pozměňovacích návrhů. Také bych rád zodpověděl otázku týkající se věku. Často eh, se nás ptají, proč je tam těch 30 let, proč právě tato věková hranice. A já bych zde rád poukázal na pracovní dokument komise z roku 2018, který se věnuje situaci mladých lidí v Evropské unii. Existuje důkaz, že ve věku 30 let eh, jsou mladí lidé již mimo ten vzdělávací systém eh, a přecházejí na pracovní trh. Důkaz svědčí o tom, že v současné době eh, je to právě věk 29 až 30 let, kdy k tomuto dochází. To znamená, že Erasmus a budoucí Erasmus a také budoucí sboru Solidarity eh, budou nadále pracovat s věkem 30 let jakožto s referenčním věkem. Při mm, přípravě na, roz, na řízení jsme se snažili eh, přijít s maximálně štílým a harmonizovaným nařízením. Harmonizovaným v tom smyslu, aby bylo v souladu s ostatními programy. Myslím, že se nám to poměrně pod, dobře podařilo a to také vedlo k určitým změnám v návrhu. Dovolte, abych také objasnil dvě hlediska, které, která jsou pro mě velice významná a která byla projednávána také podrobně v rámci e, vyjednávání mezi parlamentem a radou. Je to náhrada pracovních míst. Tyto dobrovolné služby, činnosti by nikdy neměly vést k nahrazování pracovních míst vzhledem k tomu, že tady je e, ta značka kvality a také hodnocení projektů, za které ručíme, e, by se toto nemělo stát. To znamená, ta zásada je, že nebude v žádném případě docházet k e, neplacenému zaměstnání či narozování pracovních míst. A druhým hlediskem, na kterém mi záleží, je aspekt začlenování. Řada z vás i řada vašich kolegů v ostatních výborech Evropského parlamentu trvali na tom, aby tento program byl otevřen pro účastníky z nejrůznějších skupin. Takže máme mladé Evropany, kteří se chtějí účastnit. A proto tady máme strategii začlenování, máme tady vyhrazené formáty a máme také finanční prostředky, které umožní účast maximálního počtu mladých Evropanů tomto Evropském zboru Solidarity. No a v neposlední řadě několik frakcí volalo potom, aby tady byly různé, různé postupy pro ty stáže a dobrovolnou činnost. Já chci vyjasnit, že chceme mít jednu značku kvality, jednu tu pečet kvality, která bude brát v úvahu odlišnosti jednotlivých formátů. Říkám to proto, poněvadž se může zdát, že jedna organizace se bude snažit získat tu značku kvality jak pro dobrovolnou činnost, tak pro stáž a bylo by možné udělat to jednoduchým postupem a vyhnout se tak roztříštěným eh, procedurám. Takže ještě jednou děkuji za váš návrh. No a mohu pouze doufat, že společně se nám podaří eh, přivést na svět ještě lepší nařízení, než eh, bylo vlastně v tom původním návrhu. Děkuji velice. Thank you. Děkuji. Myslím, že tady máme také zástupce komise, pokud se nemýlím. Co jste vy? Vy jste tady hovořil za? Dovolte, abych se představil. Robert Franč, pracuji v, na, Evropsk, na, na ředitelství pro kulturu a vzdělávání Evropské komise. Paní eh, Klude se bohužel nemohla dostavit, to mě mrzí. Možná eh, na ní přijde řada během jednoho z příštích jednání, takže se bude moci také eh, připojit k předání těch informací a zapojit do diskuse. Je to totiž jedno z témat, která jsme jistým způsobem vydalezli a Pracujeme na nich intenzivně. Takže se to vrejme do paměti, abychom nezapomněli dát prostor paní Klune, možná na příštím zasedání výboru, tak, aby to mohla nějakým způsobem schrnout za sebe. Výborně, takže 3. prosince budeme hlasovat v tomto výboru a na výboru pro kulturu to bude 4. února. Přejdeme k bodu 5 pořadu jednání. Jehož tématem je Erasmus, program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Dávám slovo panu Pavelovi, zpravodaj. Děkuji, předsedkyně, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych nejprve poděkoval za projevení vašeho zájmu za, eh, v, eh, na programu Erasmus Plus a předložili jste celkem 303 pozměňovacích eh, návrhu, ale nyní je čas se na ně podívat a ten návrh eh, na základní nich vylepšit. Také jsme aktualizovali svůj kalendář. 3. Eh, prosince budeme hlasovat. Výbor pro kulturu bude pravděpodobně hlasovat 20. nebo 21. ledna. Tam se také změnil ten harmonogram činnosti. Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům za to, že eh, souhlasili s tou změnou kalendáře výboru pro zaměstnanost. A to na základě těch změn ve výboru pro kulturu. Minulý týden jsme také jednali ve Štrasburku, no a nyní zkoumáme možnost, tady nás čeká další jednání v příštích eh, týdnech. Pokud je o toto stanovisko týkající se programu Erasmus, Erasmus tak to je samozřejmě velice důležité. Ano, minulý týden jsme jednali ve Štrasburku. Já odmítám. Principu. We, we take notice of your... Máme poznamenán váš vstup. Takže, jak už jsem řekl, za výbor pro zaměstnanost eh, mohu shrnout, že jde tady o to, aby se v oblasti vzdělávání a stáží tento program rozvíjel. Týká se to také celoživotního vzdělávání. Je zapotřebí alokovat příslušné prostředky, to by měl být jeden z e, cílů tohoto programu. Finanční programy jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné v rámci programu Erasmus Plus dosáhnout kýžených výsledků. Také podporujeme meziodvětovou spolupráci a projekty, které jsou vedeny e, tím aspektem učení. Za druhé, inkluzivní charakter programu Erasmus Plus – Eh, bude mít větší záběr a dos, eh, nabídne také lidem větší příležitosti. To je pro nás priorita. Eh, chceme podporovat lidi s menšími možnostmi, a to jak finančně, tak strukturálně. Za třetí, abychom zajistili mm, spravedlnost a přístupnost tohoto programu pro maximální počet dětí, lidí, tak paušální sazby jednorázové výdaje a tak dále, by měly být pravidelně kontrolovány a měly by být uh, adaptovány na um, běžné uh, náklady, kterým je vystaven člověk v té dané zemi. A v neposlední řadě, abychom zajistili maximálně pozitivní dopad uh, pro evropské občany, musíme žádat, aby tento program nabízel kvalitní mobilitu, a aby se tady vycházelo ze zkušeností s úmluvy o mobilitě, se patří jasný učební plán a také výstupy z učení. Kompetence, které budou dosaženy eh, právě touto mobilitou, musí být také zaznamenávány, musí být hodnoceny a právě z tohoto důvodu bychom měli usilovat o plnou aplikaci doporučení Rady a eh, o evropském rámci eh, kvalitních stáží abychom eh, dali zároveň formálně formální eh, učení a také využívali nástrojů, které přispívají k uznávání eh, vzdělání dosaženého v zahraničí. Jsem přesvědčen, že společnou prací se nám podaří přispět ke zlepšení programu Erasmus Plus a výsledkem bude podpora osobního a profesního růstu našich občanů. Těším se na společnou práci. Zítra se sejdu s tím zpravodaje a Eh, ve středu bude další jednání. Takže pokud se nám to podaří zvládnout do té doby, tak si myslím, že bychom 3% prosince mohli hlasovat. Takže se nám podaří eh, dodržet ten harmonogram. Děkuji. Thank you, Mr. Pavel. Uh, eh, Mr. Mann from uh, the Děkuji. Nyní pan mám za EPP, ten dorazí. A e, zatímco čekáme, tak vyslechneme paní Stevens. Máte slovo za EKR. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve eh, velice děkuji eh, panu zpravodaji za velice eh, dobrou zprávu a za konstruktivní postoj. Já si myslím, že program Erasmus je velice cený a jsem velice ráda, že zpravodaj chce posílit ten program v jeho jádru bez, zbytečných, bez zbytečného přikrašlování. Ten program je velice dobrý pro osobní rozvoj a dává člověku lepší šance na pracovním trhu. Ta čísla hovoří o tom velice podrobně. Lidé každopádně mají lepší šanci pro získání pracovních příležitostí. Důležité je, aby se tam dostalo do něj více mladých lidí a lidí s postižením. Eh, jedná se o získání profesní eh, obohacení nejenom jednotlivce, ale společnosti jako celku. Ale i když je eh, program velice populární, tak v tuto chvíli jej využívá méně než procento postižených mladých lidí. Já jsem sama také zjistila, že pokud jde o přístupnost, tak je třeba ještě hodně zapracovat na jeho přístupnosti pro hluché lidi. Je například velice obtížné se ho zúčastnit, protože si sami musí postarat o tlumočení do znakového jazyka. Myslím si, že nařízení o mm, Erasmu by mělo být nastaveno tak, aby, to bylo, aby ten program byl inkluzivnější. S uspokojením spokojenějším eh, konstatuji, že zpravodaj eh, se eh, snaží to volání vyslyšet a já proto opravdu chci vás požádat o podporu pro lidi s postižením, protože je to velice užitečné, je dobré tomuto věnovat pozornost při stanovování rozpočtu. A dále si myslím, že je důležité Eh, zabývat se tím, jak se eh, inkluze efektivně eh, dosahuje. Důležité je, abychom udělali výkonnostní indikátory pro mm, mládež s omezenými šancemi. A ještě několik obav, které mám v souvislosti s tímto programem závěrem. Eh, eh, školství je eh, výslovně v pravomoci členských států, tak si to dohodli v smlouvách a každopádně nechci říci, že nepodporuji intenzivní spolupráci s univerzitami a vůbec nejde o ten počet studentů, ale také jde o důraz na kvalitu a myslím si, e, že je tady problém s iniciativou Discover EU v, e, tomu základ, v té základní akci 1 e, plně podporuji zpravodaje v žádosti o navýšení stávajícího rozpočtu a, a Eh, problém je s účelovou vázaností těch eh, prostředků. Eh, důležité je dosáhnout evropskou přenou hodnotu a k toho lze dosáhnout jenom s patřičnou ehm, vo, volnosti. Budu se těšit na spolupráci s tínovými zpravodaji na dosahování programu, který je ještě přístupnější než, a lepší než do posud. Děkuji vám. Děkuji. Nyní jsme vyslechli zpravodaje paní Stevens a nyní pan Mann má slovo. Děkuji. Já konstatuji, že když to srovnáme s s říjnem, kdy jsme sešli 17.10. Doufali jsme, že dosáhneme dobrého kompromisu. Tam byly naděje vysoké, ovšem realita nastala a myslím, že nejsou až tak vzdálené od sebe. To je tedy obecná poznámka. Bylo důležité, že Erasmus není jenom v oblasti studentů, ale také mezi učni a dalšími byly podána řada pozměňovacích návrhů, jednání proběhla ve středu, no, proběhnou ve středu a mm, bude tam větší připravnost ke kompromisu. Několik bodů, které jsem chtěl zmínit, například téma návrh na řízení článek 2.1, e, tam jde o to hlavní cíle vzdělávání dospělých je propagace sociální inkluze možná bychom mohli říci eh, sociální eh, trh práce, aby to tam bylo souvislost s trhem práce. Dále, kolega Beka eh, si dal pozměňovací návrh 59, já jsem to tam nenašel, možná bychom tam mohli ještě něco drobného přidat, ale Mm, velké rozdíly jsou v článku 2.1. Máme eh, mezirezontní spolupráci sektorální. To tam ještě nebylo eh, otevřeno. Je to podobné jako článek 2.1. Poskytovatelé eh, mobility. Můžete nám zdůvodnit, proč oba tyto pojmy tam byly přidány? No, protože jsem ty pojmy nikde nenašel. Dále jsem dal návrh článku 205, kde bychom si přáli eh, článek, kde bychom podporovali vnímání demokracie. Tady se říká jenom participace na demokratickém životě. Není to trošku málo? V rámci demokracie mám na mysli možnost, aby mladí řekli, jak se tedy stvoří demokratické struktury, proč je opozice, proč je vláda, proč je důležité, abychom měli sociální partnery, kteří mohou skutečně jednat. Takže to je vnímání demokracie, hledat možnost, proč je tedy demokracie něco ceného, za co stojí za to bojovat. To je trošku málo říci jenom participace v demokratickém životě jsou tady umělecké kulturní aktivity, možná to není tak významné, ale právě vnímání demokracie, to, je, to bych si přál, abychom zapracovali do toho kompromisu jedna. To je důležité. Pak je tady několik dalších návrhů, které bychom tam měli přidat. Hmm městské Myslovské, eh, tam eh, mm, se říká, že i starší by se měli mít možnost vzdělávat, nejenom mladí. V návrhu 212, který je v kompromisu, ale není tam úplně. Možná bychom mm, to mohli dát jako recitál, abychom eh, to chápali jednotně. což v principu tedy jsou teda nejdůležitější myšlenky, která k tomu mám. Ostatní se dá projednat zvlášť, ale až na pozměňovací návrh 10, rovná mzda za rovnou práci. Ale co tedy je Erasmus? Erasmus tady není proto, abychom eh, se bavili o mzdě. Erasmus je o E, náhradě nákladů a přídavcích a podobně. Takže tady equal pay, equal, equal work, nevím, zda je myšlenka na správném místě. E, je nutné, aby to samozřejmě bylo rozumně rozděleno, ale dělat z toho zásadu, to je, myslím, trošku, to vyvolává otázky. Jinak myslím, že mm, můžeme souhlasit s těmi pozměňovacími návrhy, je to dobrá práce. Dva návrhy jsem nepochopil, protože byly v maďarštině, ale možná tedy bychom se na to mohli podívat. Jinak bych eh, si myslím, že co se týče zaměstnanosti, tak jsme postoupili dál. Týče kulturního výboru, myslím, že doufejme, budou dost moudří, aby vzali v úvahu to, co jsme dělali my. Děkuji, pane Mann. Není tady nikdo z ALDE, takže... Mm, a není tady nikdo z GUE, NGL. Zelení. Ne, nezastupujete pana Meceriče, EFDD také ne a ENF ne. Také ne. To znamená, že dám slovo panu Pavelovi, aby řekl několik slov. Takže já to řeknu německy. Děkuji za ta hezká slova. I za ty, ne, ty nejasnosti. Já jsem měl schůzku s komisí a mluvili jsme o této definici, o, o, o čem jste mluvil i vy. A my um, Ehm, se domníváme, že to stáhneme a zítra o tom budeme jednat znovu a ve středu proběhne druhá schůzka. Co se týče demokracie, máme to v recitálech sektoru pro strukturální dialog mládeže, pokud se nemýlím, možná bychom se na to mohli ještě podívat. Pokud to bude ještě málo, tak bychom hledali jiná řešení. Mnívám si, že to je blízko, já jsem optimista, že zítra nebo pozítří mm, mnohé, pokud eh, ne všechno tady bude rozhodnuto a budeme mít snazší práci, produktivnější práci. To jsem si všechno tedy poznamenal a zítra uh, uvidíme. Eh, Děkuji, hlasování ve employment bude třetího prosince a v kult 22. ledna. To je tedy všechno pro dnešek. Myslím, že máme tři hodiny hlasování zítra před sebou. Takže je dobře, že jsme měli dnes tak krátkou schůzi. Veškerou energii budeme potřebovat na hlasování zítra. Děkuji vám. Tím končím schůzi. I really fear the vote. yeah. <laughs>